Vážení kolegové, dobrý den. A těm, s nimiž jsem se ještě nepotkala, přeji vše nejlepší do roku 2020 a také hodně aktivní práce v podvýboru SEDE. Na úvod přijmeme pořad jednání. Pokud nemáte požadavky na změny, tak ho považujeme tímto za schválený. Děkuji. A teď je sdělení předsedkyně k Brexitu. Vzhledem k blížícímu se konci členství Spojeného království v Evropské unii se změní složení parlamentu a na posledním zasedání byly přijaty odpovídající rozhodnutí. U SEDE nedochází k žádným změnám, budeme mít 30 členů, odcházejí čtyři Britové, dva plnoprávní členové, pan Van Orden a pan Stedman Bryce a dva náhradníci, pan Horvath a England Kerr. Já tedy se loučím s těmi, kteří nás opouštějí a děkuji jim za jejich příspěvek v průběhu jejich členství v tomto podvýboru. A ráda bych jim řekla, že jsme opravdu smutní, že se s nimi musíme rozloučit. Evropská unie bez Spojeného království už nebude stejná. A přeji jim hodně štěstí a úspěchu v jejich osobním i pracovním životě. Ráda bych vám také připomněla, že paní Isumina Kamicu, která je zástupkyní generálního tajemníka Organizace spojených národů a vysoká zástupkyně pro otázky odzbrojení přijala naše pozvání 27. ledna, kdy si s paní Nakamicu budeme moci vyměnit informace o smlouvě o nešíření jaderných zbraní a o postupu analýzy, který v současné době probíhá. My se také na tuto smlouvu zaměříme. A teď bych ráda přistoupila k bodu 3 a ke schválení pořadu jednání předcházejících eh, zápisů eh, z listopadu a, a prosince. Pokud nemáte poznámky, tak to tímto považujeme za schválené. A teď máme bod číslo 4, vojenské výzvy v Sahelu. Vítám zde naše řečníky, Především vítám Esa Pulkinena, který je generálním ředitelem generálního štábu Evropské unie a také paní Birgit Markusen, která je zástupkyně generálního ředitele pro Afriku a také eh, Xaviera Petita, který je šéfem plánování logistiky operací plánovacího centra, vedení operací generálního štábu francouzské armády a také plukovníka Aina Rekanda, který je z estonské eh, armády a je to tedy estonský ataše ve Francii. Eh, v lednu 2013 Francie spustila operaci Serval se 17 vojáky, aby se zastavily džihadistické kolony, které kontrolovaly sever Mali a aby podpořila boj místních proti této problematické, tomuto problematickému vedení. A dnes je tam už 16 tisíc eh, lidí, kteří se snaží obnovit eh, stát na severu Mali. Od roku 2013 eh, neustále postupuje boj proti džihadistickému terorismu a ty zóny se rozšířily. Teď už tyto zóny pokrývají pět zemí Sahelu. Dnes máme v Mali operaci Barkhan, která se rozšířila za účasti Spojeného království Estonska, Dánska a také OSN. Tam se účastní Německo a také eh, se země Sahelu zorganizovali a máme dvě mise v Mali. 22 členských států je zastoupeno. Mohli bychom mít pocit, že když je tam tolik eh, zemí, tolik eh, jednotek, eh, tak by mělo být snadné pro malýský stát převzít hodnotu, ale tak tomu vůbec není. Neustále tam dochází k tragickým ztrátám. A proto před několika dny proběhl 13. ledna summit ve Francii, který potvrdil, že mezinárodní a francouzská přítomnost v Mali je e, nutná a je žádoucí. Také se tam potvrdilo, že je třeba posílit mezinárodní a evropskou přítomnost e, spolu s našimi spojenci z G5. Nejdříve dám slovo paní Markusen, která pohovoří o bezpečnostní situaci, která se zhoršuje i přes úsilí mezinárodního společenství. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Dobrý den, děkuji za pozvání. Uh, Já se tedy pustím do tohoto úvodu a poskytnu vám jistou analýzu, která se bude soustředit na čtyři hlavní věci. Za prvé taková obecná analýza a posouzení politické situace. Na základě dvou schůzek, které jsme nedávno měli, to byl výbor pro zahraniční záležitosti, který v pondělí diskutoval o Sahelu a také, jak řekla paní eh, předsedkyně zasedání výboru IMCO, pak eh, z toho vyvodím jisté závěry, které se budou týkat budoucnosti. Řekla jsem v pondělí, pondělí diskutovali o Sahelu i ministři zahraniční věcí Evropské unie a měli jsme intenzivní politickou diskusi v radě i v květnu minulého roku. Byla to celá řada schůzek ministři zahraničních věcí, potom ministři obrany plus ten výbor a pak jsme také diskutovali o tom tématu s ministry pro rozvojovou pomoc. Ta diskuse, ty diskuse uplynulých let bohužel mají velice smutné pozadí. Viděli jsme nedávné útoky, dokonce minulou noc v Burkina Faso přišlo o život asi 40 lidí. Kdy, pokud se podíváme na aktuální čísla, která máme z nejnovějších útoků, tak je to víc než tisíc 500 lidí, kteří zemřeli vojáků a když hovoříme o civilních obětech, tak je to asi 4 tisíce mrtvých. To je skutečně vážný bezpečnostní problém, ale je to také problém, kdy vidíte, že ty problémy se přelévají do politické úrovně. Proto bylo důležité, že jsme se sešli na té schůzi. Bylo to setkání na severu Čadu bylo to také jedno setkání v únoru a v tuto chvíli organizujeme setkání na vysoké úrovni 26. března tady v Bruselu. Bude to v těsné souvislosti s radou, s zasedáním rady. A druhá věc, kterou chci říct, mohu vám říct, o čem vypovídá naše analýza Důležitá věc je, že od okamžiku, kdy se angažujeme v Sahelu, máme integrovaný přístup a jsme aktivní ve všech směrech, ve všech aktivitách. Máme nejenom vojenskou aktivitu, ale i politickou, ekonomickou, rozvojovou a humanitární aktivitu. Některé země by samozřejmě chtěly i další ekonomické aktivity. To je velice důležitá věc, abychom měli integrovaný přístup, protože situace přímo v terénu se nedá vyřešit jenom tím, na co my se dnes soustředíme. To je ta vojenská aktivita, musíme mít i humanitární aktivity a následovat musí aktivity ekonomické. Když se teď podíváme na tu situaci, tak my rozhodně musíme adaptovat způsob práce v Sahelu. O tom s vámi chceme dnes hovořit. Jsou tři věci, o nich si myslíme, že se na ně musíme soustředit. Za prvé, musíme se pokusit mobilizovat to, čemu jsme dřív říkali politický pilíř, větší odpovědnost, více reform ze strany národní vlády. Samozřejmě to jsou velice chudé státy s nevelkou kapacitou vlád, ale když se podíváte na těch pět zemí, tak můžete se podívat na roli politických vůdců, která je opravdu velice důležitá. Také bychom rádi viděli precizovanější eh, ekonomickou a humanitární pomoc. Potřebujeme reciproční závazky, reciproční způsob práce a potřebujeme, aby země samotné se snažily reformovat a tím podpořily naše aktivity. A další věc, na kterou se musíme podívat z jiného pohledu, bohužel novou realitou je naléhavost. Teď jde tedy o to, jak budeme na tu situaci reagovat. Musíme mm, se podívat eh, na ty záležitosti novýma očima, na ty politické, bezpečnostní, ekonomické, humanitární a tak dále, ale ta situace teď je opravdu velmi specifická. Proto ten summit Define Themselves bude velice důležitý tak aby vznikl takzvaný integrovaný rámec, kde se dohodneme na těch nejcitlivějších místech v každé z pěti zemí, kde je potřeba v rámci toho integrovaného přístupu udělat víc. Teď další výstup. POU. O tom paní předsedkyně již hovořila. Uvidíte podobný způsob myšlení boj proti terorismu, vojenské obrané akce, bezpečnost, navrácení přítomnosti státu a rozvojová pomoc. To je důležité, je tam spoustu iniciativ, ale uvidíte, že tento široký integrovaný eh, přístup napříč je základ úspěchu. A poslední věc je takové schnutí protože chci, abychom se dostali i do vzájemné diskuse z pohledu FSI, z pohledu toho, co jsme viděli z pohledu zahraniční politiky. Členské státy si přejí lepší, eh, intenzivnější angažovanost v Sahenu. Je tady široká podpora pro výsledky samitu po, ve Francii a ty pilíře, které už jsem zmínila, mají také podporu. Potom členské státy se domnívají, že potřebujeme mít posílenou roli CSDP a myslím si, že pan generál také pohovoří o tom, co se teď právě odehrává, jaké aktivity tam máme. A chci znovu potvrdit ten integrovaný přístup EU k tomu, co my jako EU si myslíme, že by bylo nejsprávnější řešení té, v této situace. Ta situace stála už příliš mnoho životů a hodnot a pak se také chystáme na tu březnovou konferenci. V tuto chvíli analyzujeme e, stabilizaci a bezpečnostní sektor, protože si myslíme, že to bude úplně základní věc pro to, abychom ty nedostatky napravili v březnu. Děkuji. Hovořila jste o integrovaném přístupu Evropské unie a já bych teď ráda dala slovo panu generálovi Pulkinenovi, generál Poručíkovi, aby hovořil o tom, jak Evropská unie se podílí na školení a výcviku vojáků. Bylo jich proškoleno a procvičeno více než 14 tisíc, nicméně pořád to nestačí. Otázka mandátu musí být teď vyřešena a přizpůsobena tak, aby se zajistilo pokračování v dlouhodobém výcviku a operačním výcviku malijských sil. A to přímo v terénu ve spolupráci s operací Barkhan. A měli bychom se věnovat především eh, centrální oblasti Mali. Teď máme jisté nápady, jak pokračovat a já dám slovo panu generál poručíkovi Pulkinenovi, aby nám pohovořil o těch akcích, které se plánují. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji za pozvání. To pro mne bylo opravdu velkou ctí. Já vždycky velmi rád vystupuji v Evropském parlamentu. Děkuji paní předsedkyně za pozvání. Jsem, nedávno jsem zde také byl a promluvil k jinému tématu. Já jsem z DG, které se zabývá <clears throat> vojenskými tématy, spolupracuji eh, také se strategií a jsem také eh, velitelem eh, pro výcvik ve centrální Africe a Mali, eh, takže eh, využijí také tuto zkušenost, abych eh, vysvětlil stávající situaci a také provedu určitou strategickou revizi situaci. Souhlasím s tím, co již řekli předřečníci, pokud jde o mm, věci. Integrativní přístup je pro evropskou úroveň velmi důležitou. Samozřejmě, že eh, eh, obrana vojsko hraje důležitou roli, ale eh, nejenom. Je nutno říci, že neexistuje vývoj či rozvoj bez bezpečnosti, ale neexistuje také dlouhodobá bezpečnost bez vývoje. Je to vlastně propojené a mm, to se snažíme řešit v rámci integrovaného přístupu. Ne sami, ale ve spolupráci s mezinárodním společenstvím, eh, v součinnosti s USA, Francií a samozřejmě s místními přáteli. Pokud se podíváte na bezpečnostní aspekt, je pořádku. Myslím, že to byla jenom stručná intervence zvenčí. Můžu pokračovat. Takže když se podíváme na eh, celou západo-severní Afriku, tak to je celá naše operační oblast od Gnejského zálivu přes Sahel až po Středomoří. To je vlastně komplexní vojenská perspektiva celého tohoto rozsáhlého afrického regionu. Nestabilita je zde zjevná. Džihadism převládá a je u moci a nejenom v Mali, ale také v Burkině, Nigeru a dalších zemích. A to je jeden rozměr, jenž je samozřejmě velmi důležitý. Dalším prvkem nestability vyplývá ze skutečnosti, eh, interetnických konfliktů, které se vyvíjejí a e, zvyšují. Centrální Mali je jeden příklad a má to vlastní dynamiku a je to velmi obtížné řešit to externě nebo externími aktéry. Pokud jde o výcvikovou misi EU v Mali, před několika týdny jsme slavili sedmé výročí. Vzniklo to v lednu 2013 totiž a pokud se nemýlím, první velení měl právě eh, generál. Hm, eh, Výcviková mise EU eh, není vlastně exekutivní, to znamená, eh, není bojová. Arkana Minusma eh, jsou jiné, tam jsou mandáty exekutivní, my nejsme ozbrojení, to nám samozřejmě limituje naše aktivity. Eh, samozřejmě jsme ochrannou silou, ale naše role je spíše poradenská a výcviková. Jak již paní předsedkyně zmínila, Vycvičili jsme eh, již více než 10 tisíc vojáků a pokračujeme v těchto aktivitách. To je pro nás nejdůležitější, ale čím dál tím více našich činností se zaměřuje na poradenství. To znamená, že usilujeme o udržitelné ozbrojené síly, které bude mít malíská vláda k dispozici. A tam eh, klademe důraz také na personální politiku, logistiku, finanční pomoc, personální politiku, to znamená nábor, což je stejně tak důležité jako vše ostatní. Nicméně od zhoršení bezpečnostní situace se potřeby eh, mění. projevuje se stále větší nestabilita Mali a jejich operativní úkoly jsou závažné a tím pádem máme méně příležitostí zaměřit se na stabilní eh, výcvikové a eh, poradenské činnosti v Bamaku. My jsme přizpůsobili naši práci, to znamená, provádíme naše výcvikové aktivity v širším Mali. Nyní chceme začít eh, s mobilní podporou výcviku v Timbuktu, což je poměrně eh, vzdálené v severovýchodní části. To znamená, že jsme eh, rozprostření po celé zemi do jisté míry zastávajících bezpečnostních poměrů. Nyní diskutujeme o tom, jak zlepšit účinnost výcvikové mise a jak zajistit lepší podporu v rámci neexekutivního mandátu a to je podstatou eh, vlastně vojenských implikací i strategického eh, přeskumu EUTM v Mali. Dnes to také předložíme vojenskému výboru a zdůrazňujeme tam potřebu naší přítomnosti a sice přítomnosti eh, trvalejší eh, v celém Mali. Navíc musíme podpo, eh, poskytovat podporu i v Sahelu místním ozbrojeným silám v celé oblasti 5 million square kilometers, uh, half of Europe. Zemí G5. A také poskytujeme bilaterální uh, podporu Burkině Faso. To je něco, mm, s čím nyní počítáme v rámci našeho mandátu. Zcela souhlasím s ambicí, eh, s ambicí na vysoké úrovni, to znamená, musíme být přítomní a musíme dělat více, ale samozřejmě jsme závislí na členských státech, jejich ochotě zapojovat se do toho, poskytovat nám lidské zdroje, poskytovat nám logistickou podporu eh, z hlediska eh, samozřejmě letecké dopravy, samozřejmě také lékařských dovedností a tak dále. Otázkou je, aby to, a zda to bude pokračovat. V současné době jsme měli určité potíže eh, rekrutovat dostatek, zejména francouzsky mluvících důstojníků, kteří jsou vlastně klíčoví pro eh, můj štáb, pro můj personál, který radí malícům. Také nemáme dostatek podpory E, pokud jde o lékařské medicínské dovednosti a leteckou přepravu. To znamená, e, že se uchylujeme stále více k outsourcingu. Členské státy nám e, nemohou dostatečně poskytnout tyto služby, takže um, tedy jsme odkázáni na outsourcing. Závěrem tohoto stručného přehledu bych eh, chtěl zdůraznit, že Afrika je pro nás velmi důležitá. Zejména západní Afrika, širší sahelský region a my usilujeme o dlouhodobější přítomnost a samozřejmě jde o investici do Afriky, ale také je to investice pro nás. Musíme být trpěliví, nic nelze dosáhnout během několika dní, na tož pak několika let, potrvá to desetiletí. Politická stránka věci, tady bych řekl, že je to také věc evropské strategické autonomie. Je to eh, odpovědnost Evropy postarat se o Afriku. Nikdo to neumí lépe než my a zajisté to bude lakmusový test pro nás eh, v příštích letech, jak se dokážeme postarat o tamní bezpečnost, samozřejmě společně s africkými přáteli. A my, vojáci, jsme připraveni eh, tento podnik eh, maximálně podpořit. Děkuji vám. Děkuji, pane generál poručíku. A teď bych ráda dala slovo kontraadmirálovi Petitotovi, protože si myslím, že členové výboru si určitě rádi vyslechnou vaši prezentaci, jak to vypadá s operací Barkhan a jaké jsou výhledy do budoucna. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem velmi rád, že vám mohu popsat operace francouzské armády v Sahelu. Jak víte, Operace Barkhan je reakcí na žádost států Sahelu. Je to pokračování operace Serval z roku 2013. Zajišťujeme kontrolu území a hranic a sledujeme vývoje teroristických buněk na území. Nepřítel, kterého máme na místě, je takovou mozaikou eh, s různými motivacemi a také s různým eh, cílem. Živí se různými etnickými spory, je tam boj, který je způsoben tím, že tam není eh, státní struktura a že jsou tam ekonomické problémy. Někdy jsou ještě nábožensky motivovány, jsou spojeny s al nebo Daeshem, mají různé, různě silné svazky s nimi. Když je necháme, tak se přesunou především na jich do zemí zálivu, do Guinei. Dnes je to Burkina Faso, zítra to může být třeba Togo, Benin, Senegal, pobřeží slonoviny. Mohou vytvořit chalifát, který se bude šířit dále a bude útočit i v Evropě, jak už jsme zaznamenali v minulosti. Teroristé destabilizují státy Sahelu a populaci, školy zavírají, veřejné služby nefungují, jsou zabíjeni civilisté, jak bylo zaznamenáno v Burkina Faso. Těžko se proti něm bojuje, protože útočí asymetricky. To je právě znak teroristů. Nedodržují práva, právo ozbrojených konfliktů, útočí na civilní populaci a Jsou zde ozbrojené skupiny, které jsou tolerovány. Využívají komplicity a také se živí obchodováním, nelegálním obchodováním, které se velmi snadno šíří v tomto regionu. A také se snadno ukrývají především v centrální oblasti Mali. To není velká poušť, jak si představujeme. To je zalesněná oblast, takže tam se nepřítel opravdu velmi snadno skryje a je těžké pro nás jej odhalit. Ten nepřítel je schopný žít v poušti, žít lokálně s málo prostředky, s malou logistikou. Umí také používat moderní prostředky, eh, internet, telefon, drony eh, prostředky, které jsou eh, levné, ale velmi účinné. Operace Barkhan chce tuto hrozbu eh, jasně ukázat eh, místním a vycházíme tedy ze dvou pák, to je přímý boj proti teroristům, to znamená neutralizace jednotlivců, boj proti jejich sítí, jejím šéfům a cíl, to je druhý bod, je podporovat naše partnery, aby zítra nebo prostě velmi rychle mohli řešit sami tuto teroristickou hrozbu. Takže náš druhý cíl je posílit eh, místní armádu, aby byla schopna čelit eh, teroristickým útokům a přímo proti něm bojovat. Eh, působnost této operace Barkan pokrývá oblast, která je desetkrát větší než Francie, skoro jako celá Evropská unie. Máme tam asi 15 center a máme více než 4500 vojáků a spoustu materiálních prostředků. Náčelnici operací sídlí v Džemině. Tam je tedy velení operace To velení operace je poměrně odolné. Tam máme také kontrolu leteckého prostoru díky DIFAC AFCO. Máme pozemní i letecké prostředky, můžeme vést autonomní operace a pohybujeme se ze severu na jih, eh, z východu na západ. A tam máme tedy i stíhačky v Džamině Dále máme také pole s drony a s logistikou. A tam máme také stíhačky a další dopravní prostředky. Na západě, tedy v Mali, máme dvě skupiny, které mají takové vybavení, jako jsou třeba obrněné transportéry, máme zde také eh, vrtulníky, a to jak útočné, tak dopravní. Naštěstí všechny tyto francouzské jednotky jsou doplněny ještě dalšími partnery, asi 50 Estonců, stovka Britů. Především jsou tam eh, vrtulníky, máme také podporu Španělů se strategickou taktickou dopravou, podporu Německa, které zajišťuje několik letů týdně od konce prosince. Máme také Dány, kteří nám nabídli dva vrtulníky máme také americkou podporu. Strategická doprava a také zpravodajské služby. Tady hovořím o přímé podpoře operaci Barkan a později zmíním náš vztah s G5, AMISMA, EU, EUTM a tak dále. Všechny tyto kroky mohou být vedeny díky prostředkům vyhrazeným na neutralizaci potlačení teroristů. Teď jsme mobilizovali poměrně velké počty vojáků, především tedy v centrální oblasti Mali a také na hranicích s Nigerem. Vy, kteří znáte malijskou demokracii, tak to je Liptako, tedy geografii Liptako a Gudme. To znamená tam, kde se stýkají tři hranice. Mali, Burkina Faso, Niger. Tam je právě to naše hlavní centrum, kam zaměřujeme své úsilí. Eh, jak zde zaznělo, tak eh, náš eh, prezident se rozhodl posílit tuto vojenskou operaci, protože, jak zde bylo řečeno, teroristé i nadále útočí a rozšiřují svou působnost směrem na jih do Burkina Faso. Takže jsme se rozhodli posílit naše síly. Teď jsme tam poslali dalších 220 vojáků a budeme i nadále posilovat eh, naše jednotky. Máme také Task Force Takuba, což je eh, speciální operace, která by nám měla umožnit podpořit malíce v regionu Liptako. To znamená blízko těch tří hranic Mali, Burkina Faso, Niger. abych tedy dále popsal naše metody práce. Pracujeme v souladu se silami MINUSMA, G5 Sahel, protože ty jsou pro nás eh, nezbytné k tomu, abychom ovládli terén a abychom pokračovali v operaci Barkhan, především v rámci odzbrojování. To zajišťuje tedy spíše část té operace MENUSMA. Spolupráce s EUTM a OSN je důležitá, protože je to obrovská oblast a francouzských eh, vojáků je pouze 4500, nemohou celou oblast pokrýt. Takže spoleháme na tuto spolupráci a také jsme chtěli zlepšit na samitu tuto spolupráci, tuto koalici zapojených ozbrojených sil. Spolupráce s G5 Sahel je zásadní. To je naše naděje pro budoucnost. Těch pět zemí Sahelu postupně nabývá na síle. Od roku 2014 se združili, aby společně bojovali proti terorismu. Vytvořili společnou sílu, která pomalu se rozrůstá. Bude mít brzy 100 tisíc mužů a postupně bude zvyšovat počet uskutečněných akcí. Máme šest akcí, šest operací v letech 2017-2018 eh, a osm operací v tom eh, roce 2019, takže to je poměrně kvalitní výsledek. Vidíme, že to úsilí G5 Sahel eh, roste Nicméně sami to vyřešit nemohou, protože nemají dostatečné vybavení, potřebují podporu a proto Barkan, operace Barkan je po jejich boku, především pokud jde o výcvik sahelských vojáků. Výcvik probíhá tak, že se je snažíme především ujistit, že když na ně třeba někdo zaútočí, tak se na nás mohou obrátit, mohou se obrátit na stíhačky operace Barkan, které jim mohou rychle pomoci. To jsme viděli v různých útocích, které bohužel vedly k tomu, že sahelské síly ztratily hodně mužů, protože jim trvalo, než předali informaci operaci Barkan trvalo, než jsme se dověděli, že jsou pod útokem, takže jim nemůžeme pomoci, když se na nás neobrátí a nepožádají nás o posily. Na závěr mi dovolte, abych připomněl, že tato vojenská operace má smysl pouze v případě, když bude mít podporu rozvojovou, podporu v rozvoji tedy státní zprávy a bude zde také diplomatické úsilí v jednotlivých zemích. Takže i to je smysl těch čtyř pilířů, které byly potvrzeny na summitu. Takže vojenský pilíř, to je ten, který se mě přímo dotýká, boj proti terorismu. Druhý pilíř je posílení vojenských kapacit v zemi, do toho jsme také zapojeni. Ale pak jsou zde další pilíře, které se nás týkají nepřímo jako francouzské armády, ale přesto jsou zásadní. To znamená eh, podpora k tomu, aby se zde tedy vrátila eh, vláda a také podpora rozvoje. To je zásadní, aby se tento region vymanil z krize. Paní předsedkyně. Merci beaucoup, Děkuji, pane kontradmirále. Vy jste zmínil různé země, které se účastní operace Barkana, mezi nimi je i Estonsko a právě proto bych teď ráda dala slovo plukovníkovi Ainu Rekandovi. Nás samozřejmě zajímají vaše zkušenosti, pokud jde o zapojení estonských sil. Zajímá nás váš náhled na vojenskou situaci dnes a do budoucna. Děkuji. Thank you very much. Děkuji jsem velice rád, že jsem zase tady. Byl jsem tu před pár měsíci, když jsme hovořili na podobné téma. Nejprve bych chtěl říct, že Estonsko přispívá k bezpečnosti v Mali a celém Sahelu. Jsme součástí mezinárodních operací. Přispíváme do jednotek od roku 2013, tedy od samého počátku tohoto konfliktu. Estonský příspěvek v tomto regionu je naším příspěvkem k mezinárodním misím um, v Mali, v Juhel, Minusma, další francouzské aktivity v této sahelské oblasti. Estonský parlament schválil naši účast až do 50 vojáků v té operaci Barkan od 9 května 2018 a náš kontingent tam rotuje čtyřměsíčním rytmu. V roce 2018 jsme tam dislokovali poprvé své vojáky. Právní rámec je pozvání malijské vlady a máme tedy teď status zahraničních vojek a to je pro nás zásadní pro naši účast v operaci Barkán. Podařilo se nám uzavřít eh, proces dohody s malijskou vládou a velice si ceníme francouzské pomoci v tomto ohledu. Měli jsme eh, jenom málo zkušeností s africkými zeměmi. V roce 2020 eh, se estonské úsilí bude nadále soustředit na operaci Barkán. Budeme pokračovat v příspěvku k těm mezinárodním silám. Budeme se připravovat na účast v task v vojenské a politické oblasti. Náš vojenský personál podléhá francouzským jednotkám a obecně jsou naše zkušenosti pozitivní, ale kdybychom měli jít více do podrobností, tak naše jednotky jsou umístěny v Gao, kde plníme hlavní úkoly. Za prvé patrolujeme v oblasti asi 20 kilometrů v našem okolí, Eh, ochraňujeme síly a jsme také součástí sil rychlé reakce. Výzvy, kterým, kterým tam čelíme, jsou v podstatě tři. Za prvé klima. Naši vojáci, kteří měli zkušenost z Iráku a Afganistánu, říkají, že to, byla, to byl čajíček ve srovnání s klima v, Mari, v Mali. Tam jsou ty podmínky tedy velice tvrdé, ale teď myslím, že už jsme se naučili, jak se přizpůsobit těm klimatickým podmínkám tam. Druhá věc, ta je docela jasná, jazyková bariéra. Eh, už samotná francouzština je pro Estonce výzva a integrovat integrovat estonské vojáky do francouzských jednotek a sjednotit se na angličtině není jednoduché, ale už jsme to za ten rok a půl zvládli a velice se zlepšujeme. Otázky interoperability. To nehraje velkou roli. Jsme v NATO, v Evropské unii, takže to stejně funguje komunikaci, jak si pamatuji, Irák, Afghánistán, spolupráce s britskými silami, tam byly jenom drobné zádrhele, byla to tenkrát výzva, ale dneska je to všechno vyřešeno. Poslední věc, logistika malá země s nevelkými leteckými silami, to je docela složité do dnešního dne, do této chvíle lítáme Tallinn, Istanbul, Bamako, Gao a pro rotaci personálu se poprvé použijeme, pokusíme letět eh, přes Niamey a Gao, tedy Tallinn, Istanbul, Niamey, Gao. Využijeme Niger, budeme mít tamní víza a bude to tedy novinka. Obecně bych chtěl poděkovat Francii za podporu a mm, doufáme, že situace v tomto regionu se bude v nejbližších letech zlepšovat. Děkuji vám. Merci euh, à tous les Děkuji všem čtyřem a nyní bych dala slovo poslancům, kteří se přihlásili nejdříve Arno Danžán za EPP. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji za to, že jste uspořádala tuto prezentaci. Mám spoustu věcí, které bych chtěl říci, tak se pokusíme být stručný. Chci připomenout, že zde není žádná jiná scéna na které by Evropani jakoukoliv formou, ať už eh, v rámci OSN, nebo samostatně, nebo v rámci operace Barkhan, nebo tedy pod vlajkou Evropské unie. Není zde tedy žádná jiná scéna, kde by byli Evropani tolik zaangažováni, jak vojensky, tak finančně. Připomínám to, protože si nejsem jist, že jsou všichni přesvědčeni, o významu a důležitosti této oblasti. Nechci být nepříjemný, ale minulý týden jsem slyšel spoustu kolegů v našich rozpravách ve Štrasburku, eh, kteří ukazovali svaly a hovořili o situaci na Blízkém a Středním východě, vysvětlili, že musíme být velmi silní na Blízkém východě, eh, skrývali se za Američany. Prosím vás, ti z vás, eh, kteří chcete ukazovat, jaké máte svaly, tak eh, můžete klidně přijet do Sahelu, tam je na to místa dost. Tam je místo opravdu pro všechny. Druhý bod. Je mě opravdu líto, že paní se odešla. No dobře. Já jsem si vyslechl to, co říkalo SVČ, beru to na vědomí, ale musím si pokaždé připomenout a je mě opravdu líto, že to musím opakovat. Strategie pro Sahel byla vytvořena před devíti lety. Devíti lety. V roce 2011, v březnu 2011, Evropská rada, to znamená 28 nebo v té době 27 členských států bez Chorvatska, podepsalo strategii pro Sahel, ve které je všechno o tom, jak má být navázána bezpečnost, na rozvoj a tak dále. A to bylo dříve, než začaly v roce 2013 ty problémy s džihadismem. Měli jsme všechno. A po devíti letech to znovu vymýšlíme. Prostě vymýšlíme něco, co už bylo vynalezeno. Znovu tady objevujeme Ameriku. Takže já si říkám, co jsme těch devět let dělali protože všechny základní prvky o tom, jak to má vypadat, eh, spolupráce s místními orgány, rozvoj a bezpečnost, to všechno už máme téměř 10 let, takže to je trochu frustrující. Pokud máme teď znovu začít s tím, že jsme si to nově uvědomili, no dobře. A teď ještě další poznámka a pár otázek. Všichni jste připomněli, jak je ta výzva opravdu velká, pokud jde o vojenskou část. Ovšem děláme si velké iluze o kapacitách G5 Sahel. Mnohé partnerské země si myslely, že G5 Sahel je řešením. Šéf francouzského generálního štábu byl jako první vedoucí těch operací před sedmi lety a ten připomněl, že jsme dokonce neměli ani G5 Evropa a teď vyžadovat od sahelských zemí, které mají mnohem menší kapacity než my, aby vytvořili společné síly, tak eh, to je výzva, která vyžaduje spoustu času, aby to bylo skutečně efektivní. A tam jsou opravdu velmi silné národní pocity. Tady od těchto regionů jsme vzdáleni 5000 kilometrů a představujeme si Sahel, ale Mali, eh, Niger, Burkina Faso, Mauritánie, tam jsou úplně jiné národní pocity, tam jsou úplně jiné kapacity eh, v eh, v armádě. V Burkina Faso je opravdu katastrofální stav armády. Mezi Mauritánií a Čadem je obrovský rozdíl, takže představit si, že teď najednou všichni začnou spolupracovat eh, ve společných silách, které budou efektivní, no to nepůjde tak rychle, potřebujeme na to spoustu let. Jistě finance pomohou a výcvik pomůže, ale nemůžeme si představovat, že to bude hned. A to mě vede k takové politické poznámce. To je spíše tedy na vás. Rozvojová pomoc. Masivní rozvojová pomoc, kterou poskytujeme těmto zemím. Já to trochu přeženu, ale když jedeme do Mali, tak vidíme, že ta rozvojová pomoc především pomohla nemovitostnímu boomu v Bamaku. Takže ta neschopnost malýského státu poskytovat primární služby populaci školství, zdravotnictví, justice. A právě to je živná půda terorismu. Džihadisté dnes se v centrální oblasti Mali rekrutují, protože malýský stát je neschopen poskytnout základní služby. A džihadisté prostřednictvím těch komunitárních styků zajišťují základní služby. A to je velmi znepokojivé, protože přestože do toho dáváme miliardy a Evropa velmi dobře ví, kde má působit, tak místní orgány to nedělají. A když je k tomu povzbuzujete, tak vás obvinují z neokolonialismu. Takže to je také velká politická výzva, která se nedá vyřešit v krátké době, ale potřebujeme, aby státy příjemci pomoci pochopili, že ta naše pomoc je něčím podmíněna. A pokud jsou neschopny realizovat programy nebo nechtějí realizovat nějaké programy, protože to není součást jejich domácí politické agendy, tak je nebudeme nadále podporovat. A když vidím nějaké projevy eh, názoru, pokud je o francouzský neokolonialismus, tak to je skutečně nesnesitelné. Jsou to peníze evropských daňových poplatníků. A Chceme tím dát, nebo tedy poskytnout službu Evrop, africkým zemím, které naši pomoc přijímají. A pokud nechtějí, no tak jim dále pomáhat nebudeme. Opravdu vidíme, že žádné společenství v centrální oblasti Mali není schopno mít školu, zdravotní středisko nebo soud, že malíští prefekti odmítají něco takového vybudovat, no tak tak to dále fungovat nemůžeme. No a to je živná půda pro džihadismus. To je velký problém. A teď ještě dvě otázky. Za prvé, jak to vypadá s mírovými dohodami? Protože přece jen tam byly mírové dohody, které by měly tedy být rámcem pro naše úsilí. Jak to s nimi vypadá? jak to vypadá s realizací těch mírových dohod, protože právě přesto prochází stabilizace Mali. A druhá otázka. Američané oznámili stažení z Afriky. To mně připadá velmi znepokojivé, protože to může být eh, velmi důležité pro ty spravodajské informace, eh, které jsou pro nás zásadní. My jsme závislí na amerických informacích eh, zpravodajských informacích, abychom mohli operovat v Africe. Takže jaké jste dostali informace o tom, jak se budou američané stahovat z Afriky? Děkuji Arno Danžánovi za toto velmi nadšené, angažované vystoupení. A teď zase uh, SD. Děkuji, paní předsedkyně. Ta otázka je opravdu složitá. Já nejsem Eh, přes příliš optimistický, když hovoříme o těch sedmi letech a o účasti vojenských sil. Ta čísla jsou sice velice působivá, ale zároveň pesimistická. Účast v Mali, Somálsku, Středoafrické republice trvá několik let a teď máme v Mali jednotky, ale má otázka je, Jaký je hlubší důvod přístupu tamní populace k naší misi? Možná bychom měli změnit své myšlení, být eh, globálnější, obsahlejší ve své aktivitě. Možná bychom měli dělat něco víc. Hovoříme o dalších zdrojích ve svém podvýboru, o autonomním angažmá Evropamu té vojenské účasti co vy nám navrhujete, jakým způsobem můžeme aktivněji pomoci nejlépe té vojenské účasti? Možná ten mandát není dostatečný pro tu evropskou misi, pouze tu výcvikovou misi. Francie dělá hodně sama o sobě i její spojenci, ale po těch sedmi letech máme víc obětí, víc ztrát v tomto regionu a právně jste to vysvětlili, že je to nová vlna, nová krize. To znamená, že jsme nenašli dostatečně dobrý vztah k místním a nemáme dostatečné schopnosti na to, abychom tam agresi zastavili. Děkuji. Děkuji za Europe. Děkuji, Natali a děkuji vůbec všem, kteří přišli a oslovili nás v této velmi naléhavé věci. Jejíž naléhavost nepoklesla ani v uplynulé dekáde, dekádě. To znamená, že nadcházející dekáda bude eh, ještě naléhavější, pokud naše reakce eh, nebude efektivní. Eh, je to samozřejmě i evropská bezpečnostní otázka a může mít velký dopad Ehm, na celou Evropu. A proto moje otázka je následující. Jaký typ reakce ehm, přichází eh, od členských států po té, co se konaly ty konference v daném regionu a budou konat? Jste optimisté, že obdržíte další pozitivní reakce od členských států, že tedy se zaváží svou politickou, vojenskou, ekonomickou účastí v těch společných aktivitách a jak si to představujete. A pokud jde o e, ty nejnaléhavější zdroje, které postrádáte. Jedná se o lidské zdroje, Mám tady na mysli eh, vojenskou reakci, anebo jsou to materiální zdroje, které chybí. Co tedy chybí nejvíc v, ta, v, to, v této vojenské části operace? Arno měl pravdu, když hovořil o budování státu. Vím, že tady chybí určité základy, eh, takže nelze očekávat něco hmatatelného, co by se mělo změnit. Nejsou školy, chybí základní eh, systém zdravotnictví, je snadné manipulovat mysli eh, lidí, eh, místní populaci. To znamená, naše rozvojová pomoc by měla být přesměrována eh, právě do oblasti budování státu, kapacity státu v nadcházejících letech. Eh, jenom tak dospějeme nebo uvidíme pozitivní změny nebo vůbec nějaké změny, jinak se budeme tady eh, točit v kruhu a nic se nezmění zazněla v těch podkladových materiálech, zaznívá silné poselství v tom smyslu, eh, že eh, místní obyvatelstvo eh, velmi nepřijímá eh, francouzskou armádu. Eh, jak je to s mezinárodní armádou nebo jednotkami, například se jednotkami EU nebo NATO? Je tedy ta určitá nelibost zamířena zejména na francouzské jednotky anebo na všechny? To by bylo důležité pro naše politické plánování, abychom to věděli. A nakonec eh, mohli byste popsat ty proti sobě stojící síly, to znamená eh, ti, kteří bojují eh, proti těm národním jednotkám a nám. Kdo to jsou? Jsou to cizinci, jsou to ti, kteří jsou Eh, umístění za hranicí Mali, Burkina Faso, Niger jsou, operují přeshraničně. Jsou to ti, kteří snadno překračují hranice a bojují na všech stranách, jsou jakousi regionální sílou, eh, jsou vlastně jako eh, jakási kmenová formace mm, a ta zhoršující se bezpečnostní situace do jaké míry dopadá na migrační krizi. Ti, kteří bojují proti nám a proti místní populaci, se zapojují také do obchodování s lidmi a převaděčství směrem do Evropy a jinam, protože to je velký zdroj pro Mali a z toho se dají financovat eh, různé aktivity. Takže eh, to je soubor mých otázek, které jsem chtěl položit. Děkuji vám. La parole monsieur Basescu. Děkuji a předávám slovo panu Basescu. Thank you. Um, <clears throat> Madam President, being, uh... Děkuji, paní předsedkyně. Pod... Nejsnažší by asi bylo, kdybych eh, hovořil rumunsky. To bude pro porozumění do francouzštiny možná nejsnažší. Také jsem si přečetl zprávu účetního dvora, která se týkala aktivit v Sahelu. Přístup týkající se přípravy mise na jedné straně a reakce příjemců, států příjemců, tak ta zpráva je na výsost negativní. Je jasné, že s některými partnery tam jenom plítváme časem. To jasně vyplývá se zprávy účetního dvora. Co můžeme dělat, když příjemce evropské mise si nepřeje v podstatě tuto podporu? My investujeme peníze, vojenské úsilí a příjemci vůbec nemají zájem, alespoň já tak chápu tu zprávu účetního dvora. Myslím si, že politická intervence by měla být na prvním místě, když se snažíme vyjasnit, co příjemce našich, mm, našich aktivit vůbec si přeje. V Sahelu nemůžete použít sílu, abyste prosadili něco, když máte jenom tak omezené jednotky. Chceme-li být Evropany a opravdu je mi líto, že někdy nejsme schopni prosadit své názory, tak bychom se měli soustředit na větší míru solidarity, co se týká intervencí v Sahelu. Francie nese hlavní část toho břemene. Můžeme se podívat i na historii. Některé země by mohly žádat větší vojenskou kapacitu a mohly by být také zahrnuti větší měrou. Myslím, že bychom měli apelovat na Evropany. Operace v Sahelu vypadá, že nemá konce a je to bezedná jáma, kde mizí peníze a výsledek se nedostavuje. Na jedné straně to znamená velké diplomatické úsilí, ale potřebujeme se také soustředit na to, abychom měli v příjemcích našich aktivit dobré partnery. Na druhé straně potřebujeme také řádné vybavení na vojenské straně. Potřebujeme řádnou účast všech zemí, všech států. Tohle je vlastně vlajková loď misí EU. Musíme to tak vnímat. po událostech v Berlíně jsem se začal věnovat těm otázkám kolem Středozemního moře a zdá se, že váháme, zda se tam máme či nemáme angažovat. Nezdá se, že bychom byli dostatečně ochotní se v Sahelu angažovat, ale musí být jasné, že samotné diplomatické úsilí nestačí. Jak jsme nedávno viděli, Potřebujeme diplomatické úsilí spolu s, se schopností prosadit to, co chceme. Například kritizujeme Turecko, ale Turecko zvládá eh, prosadit vlastní přístup s vojenskými akcemi. Musíme změnit přístup k Sahelu, protože 45 4,5 tisíce vojáků nestačí a ten omezený mandát pro Sahel také není dostačující. Myslím, že mandát pro jednotky v Sahelu by měl být zcela inovován a také bychom měli hovořit i s vojáky tak, abychom měli optimální mandát. formuloval jsem eh, některé názory, aniž bych si osoboval tvrzení, že jsem odborníkem na to. Ale zpráva účetního dvora nám, myslím, ukazuje jisté závěry. Pokud si přečtete bedlivě tu zprávu, tak eh, myslím, že to jasně říká, že plítváme penězi. A teď otázka je, kolik peněz ještě chceme promrhat a jak dlouho jim ještě chceme mrhat, protože tak, jak jsou věci teď, tak je jasné, že se neubíráme správným směrem, prostě udržujeme status quo, který neprospívá ani státům Sahelu a neprospívá ani nám. Děkuji vám. Děkuji. A nyní předávám slovo panu Petersovi. Děkuji, paní předsedkyně, a předně chci poděkovat všem řečníkům za informace a musím zdůraznit význam toho, co děláte a budete ještě dělat eh, v tomto velmi důležitém sektoru a jaké, eh, jaká rizika podnikáte. Otázka. Minulý týden jsme ve Štrasburku schválili eh, zprávu o implementaci eh, bezpečnostně obrané politiky. Eh, byla to zpráva kolegy Danžona a já mám otázku k této zprávě, protože tedy otázka zní, jaká je vaše reakce k bodu 35? abych vám pomohl s tou odpovědí, tak budu citovat eh, to, co jsme ve Štrasburku schválili. Cituji. V tomto kontextu eh, Evropská vnější služba nestanovila žádné vhodné indikátory k monitorování eh, výsledků mise EUCAP Mali a monitorování, posuzování aktivit mise eh, nejsou adekvátní a neberou v potaz eh, své implikace. Konec citátu. Moje otázka je, jaká je vaše reakce na tento velmi důležitý bod zprávy, který, eh, kterou jsme minulý týden ve Štrasburku schválili. Děkuji. A slovo má paní Wallis. Pan Wallis. Děkuji, děkuji vám za prezentace. Vy jste tady narysovali velmi pochmurný obraz a nabil jsem dojmu, že navzdory strategií, která byla před několika lety již vytvořena, eh, naznačujete, že se věci eh, nemění. Jak jednou Albert Einstein eh, řekl, je šílenství myslet si, že dělat opakovaně tu též věc a očekávat různé výsledky. Myslíte si, že vojenské řešení je možné, anebo si myslíte, že je zapotřebí uplatnit jiný přístup? A myslíte si, že ty státy jsou v tak slabé, zranitelné pozici, abych to řekl, přijíma, že je to úrodná půda eh, pro eh, rozkvět eh, džihadistů. Pokud se s touto situací nebudeme zabývat a nebudeme ji řešit, pokud míra chudoby nebude vyřešena, nebude to pak příliš obtížné dospět k vojenskému řešení za takového stavu. Děkuji. Spousta otázek. Já sama bych navázala na jednu či dvě, které zde zazněly. Především otázky, které se týkají toho, co chybí misi EUTM Mali k tomu, aby byla efektivnější. Je to otázka personálu nebo mandátu nebo schopnosti poskytnout vybavení jednotkám, které, které cvičíme, trénujeme. A co by mohlo znamenat zavedení Evropské mírové facility, Evropského mírového nástroje. A potom, které další evropské státy nedávno vyslali signál, že by se chtěli účastnit tohoto úsilí. To je otázka, kterou bych eh, orientovala především eh, k návrhu operace Takuba. Můžeme se dovědět více o evropských státech, které reagovaly pozitivně? A potom zde zaznělo několik otázek ohledně externích partnerů, kteří nejsou ani z oblasti, ani z Evropské unie. Kdo může sehrát příznivou roli? G5 Sahel se vyjadřuje poměrně kriticky k tomu, co od něj vyžadujeme a co je možné. Ale dodrželi svůj slib a jak to vypadá v terénu, pokud jde o eventuální přítomnost jiných mocností. Jejichž agenda by třeba nebyla v souladu s naší. Takže děkuji a teď znovu dám slovo paní Markusen, potom panu Palkinenovi a panu Petitovi a dalším, kteří budou chtít reagovat. A děkuji mnohokrát. To jsou velmi dobré a e, vystižné otázky. Já bych začala otázkou strategie, kterou jsme měli již od roku 2011 a kterou nyní přeskoumáváme a o níž právě diskutujeme i s vámi. Z toho pro nás vzejdou zajímavé podněty a eh, podrobíme to další konzultaci. My diskutujeme s dalšími zeměmi a eh, chceme provést eh, změny v tom, že bereme na vědomí eh, krizi a Mali je vlastně v našem hledáčku už eh, dlouhou dobu. Eh, Niger, Čad mají své další výzvy, ale toto je klíčové a mohu vás ujistit, že jsem spolu s vysokým představitelem byli na řadě setkání, kde jsme dali jasně najevo, že tyto vlády musí eh, vstoupit, a to je druhý bod, do věci. My jsme spolu s nimi identifikovali eh, specificky zranitelné zóny. Když se podíváte na historii Sahelu, tak tam vždy byly rozsáhlé oblasti, eh, kde jsou kočovníci, ale určité skupiny se zaměřují na oblasti, kde není tolik státu, eh, kde není stát přítomný a tam je nutno vstoupit s bezpečností a také s rozvojem. To je otázka, jestli to zvládneme pouze s bezpečnostní politikou. Jednoho dne tam jsou normální občané a druhý den eh, zase eh, ne. Je to také otázka generační Dá se o tom mluvit hodně, možná, že pan generál se k tomu také vyjádří. Takže my nyní diskutujeme o e, více reformách, o tom, jak e, by vlády měly tyto reformy podpořit a to bude také téma konference v březnu kde se nacházejí ty geografické zóny, kde musíme dělat toho víc, jak z hlediska eh, bezpečnosti, humanitární politiky i rozvojové politiky, abychom nabídli lidem, kteří tam žijí, alternativy, aby měli eh, lepší živobytí a lepší životy. Dále konkrétní otázka po malijském mírovém procesu. Eh, právě v 19. se tam se uskutečnilo setkání, které bylo označeno za historické, protože pět měsíců se nesešli eh, kvůli problémům kolem Kidalu. Nyní tam eh, eh, bylo setkání s ministrem byl, je to mírový proces pod vedením Alžírska, takže bude to mírové řešení kolem Kidalu a Eh, dojde také k eh, vícero mírovým iniciativám eh, této oblasti. Dále přeskoumání strategie, to je klíčová priorita a diskuse tohoto typu vyslechnutí vašich názorů je pro nás velmi důležité. A pak ještě poslední věc, migrace vše v Sahelu, respektive já jsem měla eh, privilegium. Byla jsem dánskou velvyslankyní v Nigeru a Burkině Faso. To bylo pro mě výhodné, protože mnoho věcí je v těchto regionech propojeno. Část migračních problémů souvisí také s ilegálním způsobem živobytí těch eh, lidí. Tam víme, že tam jsou určité trasy, které eh, se týkají například pašování zbraní nebo eh, lidí a obchodování s nimi. Je to prostě propojeno. A my těsně spolupracujeme s Mali a Africkou unii, abychom ustanovili observatoř přímo v Mali, abychom získali nebo získali více informací, spravodajských eh, informací právě o těchto trasách, o těch pohybech, eh, jak jsem je právě popsala. Každopádně mm, tam probíhá nyní více krizí a proto eh, ten integrovaný přístup je pro nás klíčový. Takže tolik poněkud zdlouhavější odpověď. Děkuji, pan generál Morkinen. Děkuji. Pokusím se soustředit na ty výcvikové mise EU. A také jste se ptali na americké angažmá. To je znepokojivé nejenom pro francouzské kolegy, pro všechny ostatní. Bezpečnostní situace tam se zhoršuje a roste množství útoků zahraničních bojovníků my potřebujeme určitě americkou podporu nejenom na severu Afriky, po celé Africe. Budu hovořit s americkými kolegy, budu je upomínat na to, aby neopomínali tuto oblast. Je to otázka transatlantické bezpečnosti, ale je to jasné poselství, které jim musíme co možná často opakovat. Ta výcviková mise EU, eh, vybavení a poradci, samozřejmě eh, sledujeme, jakým způsobem mají zahraniční bojovníci vliv na Sahel máme jisté důkazy. Poradci se snaží vyučovat taktiku, techniku, jsou tam dobře vyvinuté eh, procedury a to jsou lidé, kteří mají zkušenosti z Iráku, Afghánistánu, ale máme tam starosti, protože potřebujeme, aby místní síly byly důvěryhodné, a je velice složité bojovat proti džihadistům. Co se týká místní populace, tak to jsou podmínky, kdy mladí lidé jsou naprosto v trustrování, zhroucený stát v Mali, nezaměstnanost a to je skutečně živná půda pro džihadisty. Džihadisti jsou skvělí komunikátoři, stejně jako to dělá ISIS v Sýrii a v Iráku. Takže džihadisté se obracejí na mladé lidi, mladé muže a to rekrutování těch lidí docela postupuje a to nám dělá velké starosti. S přihlednutím k tomu, jaké vyhlídky ty státy mají. Přiznávám tedy, že je tam eh, frustrace z toho, že výsledky nejsou dosti průrazné nebo vůbec dostačující po těch sedmi letech našich aktivit tam, ale ta situace se samozřejmě dramaticky mění z roku na rok. A to vlastně ohrožuje ten náš stávající mandát. Ale Řekl bych, že investice, které tam již proběhly, jsou velice dobré investice a reputace Evropské unie je tam opravdu vysoká. Mohu říct, že náš mm, výcvikový personál je velice uznáván, nikdo proti nám nedemonstruje, ale možná mm, by bylo potřeba více podpory v tuto chvíli se účastníme nějakých bojů, což vede potom k jistým někdy demonstracím, když jsou oběti. Ta otázka, jak vidíme budoucnost a jak můžeme reagovat pomocí disponibilních unijních jednotek. Já bych řekl, že tahle situace nemá vojenské řešení, celá situace v západní Africe. My se snažíme o to, abychom kombinovali vojenské aktivity s dalšími aktivity EU. A ten neexekutivní mandát je pro nás v tuto chvíli dostačující můžeme, kdybychom možná mohli rozšířit svoji podporu, tak abychom měli trochu víc jednotek, tak to by mohlo v době, dlouhodobější perspektivě znamenat zlepšení situace. Měli bychom mít tedy zdroje na to, které nám umožní aktivitu v těch zemích za předpokladu, že schopnost EU poskytovat pomoc a vybavení bude pokračovat. Teď jsme to viděli v té iniciativě evropských mírových facilit. To by velmi podpořilo naší důvěryhodnost, protože, a to nemusím opakovat, ono to není nijak snadné zahrnout všechny aktivity do našeho mandátu potřebujeme mít souhlas ostatních členských států i států sahalské skupiny, zda budou akceptovat naši podporu, jak právně, tak politicky. Burkina Faso bez pochyby je země, která bude potřebovat bilaterální podporu a my už začínáme sondovat, jakým způsobem bychom mohli uh, Eh, intenzivnit vojenskou podporu. Bude to složité, ale je to nezbytné. Děkuji vám. Děkuji, pane admirále. Chcete k tomu něco dalšího dodat, především eh, k Takuba? Ano, než budeme hovořit eh, o potřebách a, a o vývoji sil Takuba, tak bych rád navázal na dva body. Zaznělo zde, že francouzské jednotky byly špatně přijímány sahelskou populací. To bych rád eh, opravil, protože my nemáme takovýto dojem. Síly Barkan a zahraniční síly jsou eh, přijímány dobře, protože přinášejí bezpečnost. Populace respektuje francouzské i mezinárodní jednotky. Takže možná ve tweetech a v médiích v Bamako jako něco takového zaznívá, ale to opravdu neodráží názor eh, celého malíského obyvatelstva. Pokud se podíváme na mediální nebo politickou agendu, tak eh, to, co se objevuje, není nutně realitou. Naše úsilí je dobře přijímáno místní populací. A druhý bod, eh, Pokračovat v tomto úsilí je spíše moudré než šílené. Boj proti džihadismu je dlouhodobý boj a není rozhodně krátkodobý, je důležitější než eh, nějaké momentální politické zájmy. My chceme stabilizovat region a bojovat proti mezinárodnímu džihadistickému terorismu. Bude to vyžadovat spoustu času, samozřejmě je zde nutný nejen komunitární, ale globální přístup k potřebám a k dopadu možného odchodu Američanů. Je jasné, že jakákoliv vojenská dobrá vůle je pro nás vítána. Dnes je v Sahelu celá velmi široká paleta misí, a možnosti akce. V závislosti na rozhodovacích procesech, politických, demokratických, podle toho, jakou má každá armáda kapacitu, je možnost se přímo zapojit do operace Barkan u takovýchto, říkáme, kinetických akcí proti teroristům, nebo můžete poskytovat logistickou podporu v dopravě nebo lékařskou podporu. Také potřebujeme výcvik, takže tam je možno se také více či méně zapojit s různou úrovní rizika. Takže je zde opravdu široká škála možností pro evropské armády, aby se zapojili v Mali a v Sahelu obecně. To je tedy smysl naší koalice pro Sahel, kterou chceme vytvořit. Chceme spojit různé země podle toho, jaké mají možnosti na různých úrovních. Takže pokud máte strach z tepla nebo nemluvíte francouzsky, tak stejně vás jako naše estonské přátele zařadíme, protože místo je tam opravdu pro všechny. Je zde opravdu i místo pro speciální jednotky, to je smysl té Task Force Takuba, která bude vytvořena. Je to tedy zvláštní jednotka a doufáme, že bude vytvořena tedy pokud eh, evropské země zareagují na tuto výzvu a cílem této jednotky nebo těchto jednotek bude pomáhat malícům v boji proti teroristům v regionu Liptako, to znamená blízko těch tří hranic Mali, Burkina, Niger. Tyto jednotky, nebo tedy ta zvláštní skupina Takuba, bude stejně jako v Afganistanu či na jiných eh, scénách bude zvyšovat úroveň malíských jednotek, které pak budou eh, útočit eh, na teroristy, kteří budou odhaleni společnými silami. Pokud jde o odchod, eh, možný odchod, protože zatím je to tedy ještě nepotvrzeno, takže pokud američané odejdou, tak je jasné, že budeme ještě více potřebovat evropské síly. Co budeme potřebovat? Letadla, jak dopravní, strategická i taktická, budeme potřebovat eh, také zpravodajské informace, budeme potřebovat drony a tak dále. Takže to je tedy další prostor a tam může být poskytnuta integrovaná podpora Takže na úrovni politického rozhodování je poměrně snadné začlenit vojenské prostředky do našeho úsilí. A na závěr, abych reagoval na otázku, která se týkala toho, co přesně potřebujeme, zda potřebujeme lidské zdroje, tak bych chtěl říci, že potřebujeme vlastně vše. Stejně my, tak i sahelské jednotky, aby byly efektivní, v tom boji, který je komplexní a složitý. Potřebujeme vojáky, ženy a muže, eh, vycvičené, vybavené materiálem. Potřebujeme také eh, ty, kteří je povedou, kteří budou jejich veliteli, budou dobře Eh, vycvičeni a povedou je tak, že neutečou z bojiště při prvním útoku, takže potřebujeme vybavení, výcvik, takže to vše je něco, co nemůže být vnímáno pouze finančně, nemůže to být eh, vnímáno ani jednoduše jako otázka lidských zdrojů. Takže to je kombinace všech věcí a to dělá kvalitu armády. To je kvalita francouzské armády v současné době a očekáváme, že v budoucnu to bude i kvalita sahelské armády. Děkuji. Chcete něco dodat? Už se blížíme k závěru této první části našeho dnešního dopoledne. Mohu jenom komentovat ve Francii, Belgii a Španělsku, když srovnávám eh, dobu, kdy jsme začali diskuse o tom, že Estonsko vstoupí do operace Barkán, tak evropské národy byly zainteresovány především v té vojenské části. My jsme se věnovali i ostatním otázkám, i těm právním. Ono to je trochu jiné, nejedná se o mandát třeba spojených národů, musíte pracovat s bilaterálními zdroji se zeměmi Saharské Afriky, to je jistá výzva a chtěli jsme využít svých zkušeností jsme optimističtí, co se týká budoucích eh, evropských eh, aktivit v operaci Barkan. Děkuji. Myslím, že ještě Arno Danjan chtěl říct poslední věc a potom přejdeme k situaci v Burkina Faso. Děkuji, paní předsedkyně, chci jen eh, poděkovat a říci, že ten estonský přístup je velmi zajímavý, protože je to skutečně evropský přístup. To znamená, že všichni velmi dobře chápeme, že priorita bezpečnost a pro bezpečnost a obranu Estonska není Sahel. Všichni to chápeme. A přesto se Estonsko podílí a významně se podílí na těchto ozbrojených silách. A je to proto, že Estonsko pochopilo, že nemůžeme na jedné straně vyžadovat solidaritu spojenců, aniž bychom na druhé straně sdíleli zodpovědnost za regiony, které jsou eh, tedy Evropě poměrně vzdálené. To je skvělý příklad, já vám za něj děkuji. Další věc se týká té mise EUTM. Já občas slýchám, že pokud jde o působnost Mali, tak některé státy jsou proti, protože je tam jazyková bariéra. Mali je franc- frankofonní země a mnoho evropských zemí nemá francouzsky mluvící důstojníky. To je argument, který se velmi často používá. Slyšeli jsme ho i dnes dopoledne. A tento argument se zdá být přijatelný, ovšem je zde problém. Já jsem právě přijel ze Somálska, tam máme stejnou misi EUTM, která čelí stejným problémům, ovšem to je anglofonní oblast. Takže argument jazyka, jazykové bariéry pro to, abyste nejeli do Mali, je falešným argumentem. Státy, které nejedou do Mali, nejedou ani nikam jinam, takže to je nedostatek evropské solidarity, který je třeba tady potrhnout a který vůbec nesouvisí s jazykovou bariérou v oblastech nasazení. Děkuji. Já bych ráda poděkovala našim řečníkům za velmi zajímavé informace, o které se s námi podělili. Takže já teď doprovodím ty, kteří s námi se teď rozloučí, takže si uděláme pár minut přestávku a přistoupíme k druhé části, která se týká bezpečnosti v Burkina Faso. Děkuji. Vážení kolegové, budeme pokračovat v zasedání. Já znovu děkuji panu generál poručíkovi Pulkinenovi a paní Markusen za to, že s námi budou celé dopoledne. A přes Skype se s námi spojí pan Andrew Lebovič, což je výzkumník, který je přizvaný Evropskou radou pro zahraniční záležitosti, abychom pohovořili o situaci v Burkina Faso. Jak víme, ta situace se zhoršila, je to velmi znepokojivé. Z hlediska bezpečnosti stačí se podívat na aktuality z dnešní noci a vzpomenout si, že bylo zabito 30 civilistů. Tento masakr je jen dalším z dlouhé řady. Také probíhá zastrašování. Čím dál více vesnic eh, je vystavena tlaku a zastrašování. Učitelé a děti nechodí do školy a dochází k systematické destabilizaci země. je to vlastně šíření vlivu z Mali, o tom jsme hovořili a to se zrychluje. Už velmi dlouho se zde vyvíjí úsilí o stabilizaci Mali, ať už jde o zdravotnictví, bezpečnost potravin, zemědělství, vodu, země, zaměstnanost, veřejné služby, důležitá rozpočtová podpora v letech 2014 a 2020 bylo poskytnuto více než miliarda eur eh, v rámci nástrojů Evropské unie. A znovu se ukazuje, že úřady Burkina Faso mají velký problém čelit nárůstu násilí. Pane Leboviči, pokud jste s námi, a já si myslím, že tomu tak je, tak eh, bych vás eh, požádala, abyste si vzal slovo jako první, abyste nám pomohl analyzovat eh, důvod té situace, které je Burkina Faso dnes vystavena. Jaké je vaše hledisko, jaký je váš názor na vyhlídky této země? Já připomínám, že v té zemi mají letos proběhnout volby. Děkuji. Děkuji vám za poznání a za možnost pohovořit. Děkuji vám za možnost pohovořit k vám. Je mi líto, že teď eh, tam nemohu být s vámi, jsem eh, teď v New Yorku. Situace v Burkina Faso je velice proměnlivá, nebezpečná a eh, právě v tomto týdnu došlo k dalším problémům bezpečnostním San Matenga. V pondělí proběhl další útok, další útok dnes v noci v roce 2019, právě skončeném roce. E, jsme měli opravdu mnoho obětí, je to 1000 až 2200 lidí, kteří o život v Burkina Faso přišli, stovky z toho byli vojáci. Ta ta situace v Burkina Faso se stále zhoršuje, zbojuje, zbuzuje stále více obav, protože džihadistické skupiny od roku 2015 a 16 zvyšují svou aktivitu. Máme tady ten případ eh, z Compaore a máme tady opravdu šok té země, protože zbrojené síly reagovaly na to napětí. Máme tady stále vyrostoucí napětí a riziko od té doby, co džihadisté eh, převzali kontrolu nad severním Mali v roce 2012. Je to Al-Qaida v islamském Magremu, Ansal Andin a další aktivistické džihadistické skupiny v západní Africe. Některé z nich byly i na, za, na začátku problémů v Burkina Faso. Jedná se o útoky, které začaly v severním Sahelu na hranicích s Mali a Nigerem. Pak tady máme ty jednotky, kterým velí Ibrahim Malám Diko. Teď je to propojeno i s velitelem Amádou Kufa, který je, byl propuštěn v roce 2013, kde byl původně v Mali dva roky ve vězení. V roce 2017 přišel o život teď vělí těm jednotkám jeho bratr Jafar. Dvě hlavní skupiny v Sahelu jsou dnes skupiny spojené s Al-Qaidou a JNIM. To jsou v podstatě státy většího saharského regionu Stále tady máme problém lidí, kteří vstupují do těch jednotek a jsou to třeba události, které se odehrály v Kutogonu v srpnu 2019. Islámský stát pracuje s místními zdroji eh, a jsou tam bojovníci džihadistických skupin. Eh, obě skupiny útočí v zemi proti civilistům, horníkům i na vojenské základny a tím roste riziko, že ta vojenská aktivita bude expandovat do celé západní Afriky. V tuto chvíli jsou ty boje spíš místní, vojenské skupiny cílí nejenom na vojáky, ale i na místní úředníky, na uprchlíky, na tradiční kmenové vůdce, ty útoky stále podkopávají opozici a oslabují přítomnost státu a soustředí se na lidi, kteří jsou podezřelí z toho, že informují státní úřady o džihadistických skupinách a aktivitách. Také se tyto džihadistické skupiny soustředí na represe vůči civilnímu obyvatelstvu a sebeobrané skupiny, včetně dalších tradičních uskupení jako lovci. Jsou tady i útoky i na zástupce obchodní sféry. Máme tady cílené útoky eh, ze strany džihadistických skupin. Ty skupiny jsou stále aktivnější v Burkina Faso, v Mali a v Nigeru a říkají si Fulani džihad. Máme tady opravdu velké riziko, že budou stigmatizovány celé komunity, které jsou zahrnuty do tohoto hnutí. Skuteční džihadisté se soustředí na ty křivdy spáchané na fulánných skupinách a ty skupiny zahrnují bojovníky z nejrůznějších etnik Máme tedy riziko, že stabilita bude podkopána nejenom tím, jak expandují džihadisté, ale dochází ke zneužívání, dochází k zabíjení a máme tady i džihadistické skupiny, i další vojenské skupiny, které jsou zapleteny do těch aktivit tuto chvíli eh, máme právo, které začíná akceptovat násilí na bezpečnostních silách a to je opravdu velice riskantní, protože dochází k zneužívání a eh, džihadisté rekrutují stále další lidi. V tomto kontextu musíme říct, že ta bezpečnostní situace je prach špatná. Džihadistické skupiny se stále šíří do Burkiny Faso a dalších zemí. Pro Evropskou unii je velice důležité v tomto kontextu, aby věděla, jak důležitá je politika, státní zpráva a je třeba na to reagovat, i když se zhoršuje ta bezpečnostní situace. Ten poslední summit v Po přišel s jistými povzbudivými doporučeními Jde tady nejenom o výcvik místních sil, jde tady o to, aby byly doprovázeny jak v poli, tak aby jim byl poskytnut trénink a výcvik, aby se zabránilo páchání zvěrstev na civilním obyvatelstvu. V Burkina Faso, stejně tak jako v Mali a v Nigeru, je třeba lépe vycvičit bezpečnostní síly a podpořit je aby se navrátila jakási státní struktura, ale nestačí to. V Burkina Faso je třeba reformovat přístup státu a státní zprávy. Mezinárodní společenství nemůže ztratit ze zřetele to stále postupující úsilí a je třeba reagovat na tu zhoršující se bezpečnostní situaci a musíme vždycky mít na paměti celý politický kontext situace v Burkina Faso. Nejenom poskytovat služby, ale eh, postupovat aktivně ve státní správě a reagovat na tu situaci, která se tam vyvíjí velice rychle. Děkuji a těším se na vaše otázky. Euh, Děkuji eh, za toto velmi znepokojivé nastínění situace. A teď bych byla ráda, abychom hovořili o bezpečnostní působnosti, jak Evropská unie posiluje své zastoupení v, Evropsk- tedy v sahelském pásmu, jak podporuje také struktury regionální spolupráce. Evropská přítomnost Burkina Faso je poměrně omezená já dám slovo paní Markusen a potom panu generálovi Pulkinenovi, protože máme velký zájem o to, jak se díváte na situaci vy a také by nás zajímalo, jak Evropská unie může působit v Burkina Faso, co dělat, jak to udělat a jaké jsou překážky, protože si myslíme, že překážky jistě existují, co je to reálné, pokud jde o přijetí, přijetí eh, silnější evropské přítomnosti. Děkuji vám mnohokrát a děkuji také eh, za tuto analýzu. Doufám, že stále ještě máme našeho odborníka ve spojení. Eh, chtěla bych pouze okomentovat to, co jsme právě slyšeli. Celá problematika etnicity je velmi důležitá, také v Burkině Faso ale samozřejmě naše analýza je, že eh, fulány eh, jsou eh, samozřejmě interetnickým konfliktem. Jsou ehm, využití v rámci toho konfliktu a vidíme také zde v regionu problematiku klimatické změny, protože panují, panuje zde nedostatek zdrojů, přístup k ním je stále složitější pro farmáře, pastevce a tak dále. A to je propojeno. Ehm, chci říci, že máme velkou starost a také mm, pocitujeme solidaritu v Evropě vůči Burkině Faso. Je to země a mnohokrát jsme diskutovali o Sahelu lomeno, eh, Mahel, eh, lomeno Mali, ale Burkina Faso je součást eh, této analýzy a naší pozornosti. Na politické úrovni jsme zneklidněni, že prezident už je to ostatně velmi moudrý člověk s dlouhou politickou kariérou. A trvalo politickému sektoru i e, bezpečnostnímu sektoru dlouho, aby analyzovali hrozby, jimž čelí země ať už je to změna režimu a tak dále. Je to v našem hledáčku. My jako EU jsme e, dělali mnohé v rámci rozvojové pomoci a také politicky. E, investovali jsme asi miliardu od roku 2014 do roku 2020, což je mnoho a také probíhá regionalizační proces. E, pan generál se k tomu také může vyjádřit. To také mělo pomoci Burkině Faso a jak jsem řekla, z politického hlediska jsme ji podpořili. Když eh, zkoumáme výsledky a specifika Burkiny eh, Faso, tak oni měli jednoho z nejlepších ministrů financí v tom regionu, což je velmi důležité. Oni vynalezli něco nového a eh, je to něco, co zkoumáme, zda se dá použít i v jiných zemích. Je to eh, rozvojový nástroj, který vláda, ministerstvo financí vyvinuli, aby vlastně nabídli jakýsi rozvojový nástroj eh, zranitelným zónám. A to mm, změnilo situaci a eh, myslím, že by se to dalo uplatnit napříč regionem. Také jsme podpořili rozmístění národních ozbrojených sil i eh, na vý, ve východní části země. Obdobná situace eh, se eh, objevuje v severní části země a také jsme posílili investigativní jednotky a také jsme e, posílili další jednotky a letecké základny, to je také plánováno na rok 2020. To znamená, že chceme vlastně postupovat tím integrativním přístupem, jak z hlediska bezpečnosti, ale i rozvoje. E, v Burkině Faso pracujeme i politicky, abychom udrželi tuto pozornost a také účast eh, tamní vlády eh, v zranitelných zónách je zde eh, něco specifického. Když pracujeme s tím sektorem bezpečnosti, tak je zde velmi důležitý respekt pro lidská práva a právní stát i v rámci ozbrojených sil. Vidíme to i v jiných zemích, když respektive Snažíme se budovat systémy eh, dodržování lidských práv, protože ozbrojené složky nejsou vždy vnímány místní populací jako zdroj ochrany a mm, je-li tomu tak, tak je to určitý zdroj problému a to se musí změnit. Tady jsme proto zorganizovali řadu eh, školení a výcviku. A poslední bod jsme zneklidněni, že prezident asi eh, povoluje, aby i civilisté byli vyzbrojováni a eh, eh, cvičení k ehm, případným bojovým akcím v některých oblastech. To nás zneklidňuje a také jsme to nadnesli. humanitární situace máme asi 600 tisíc vnitřně přesídlených osob. Pouze v Burkině Faso to je eh, velký počet v takové zemi, ale ve vládě panuje ehm, tedy pochopení pro tu situaci, uvědomují si to a na tom s nimi pracujeme. Ale eh, eh, navzdory všem potížím dá se, dají se věci řešit a prezident je tomu otevřen. Děkuji. A nyní má slovo pan generál. Uh, I... Děkuji. Vzhledem k tomu, že jsme si vyslechli už poměrně eh, rozsáhlý názor na bezpečnostní situaci od prvního řečníka, chtěl bych se nyní věnovat spíše roli EU eh, e z hlediska vojenského, ale začal bych popisem zhoršení, rychlým zhoršením bezpečnostní situace, tak jak jsem to já pozoroval od roku 2016. Exponenciálně to narůstá, jak to vidíme na mapce. V loni 2019 bylo zaznamenáno více úmrtí v Burkině Faso než v Mali a to je výrazné číslo. Jak to vidíte na mapce, nesoustředuje se to pouze v severní části země, ale celá země je tím postižena. A incident z včerejšího večera se udál Eh, v centru země. Jak jsem začal předchozí prezentaci z vojenského hlediska, je to jakési velké africké dějiště od eh, Gnejského zálivu přes Sahel až po Středomoří. Mohu tak eh, konstatovat, je to také vlastně tradiční pašerácká nebo převaděčská trasa od atlantského pobřeží až po Středomoří ale vnímáme to jako jedno velké dějiště, ale místo toho, abychom eh, to vnímali jako eh, jednotlivé země, měli bychom na to pohlížet jako eh, na jednolitý region, tak jak to učinili i předchozí řečníci. Máme tady migrační výzvu, narůstá počet vnitřně přesídlených osob 50 tisíc na 500 tisíc nebo více. Má to dopad na humanitární krizi. Máme tady dvě džihadistické skupiny. Jedna je pobočka Al-Qaidi Jim, jak to už uh, zmínil první řečník, a pak Daesh, islámský stát v Sahaře, na Sahaře. To jsou velcí protivníci, úhlavní protivníci mají napojení i na střední východ. A jsou velkým nebezpečím z hlediska taktiky a postupu, které uplatňují. Jsou velmi rozvinutí oproti eh, dovednostem místních sil a stojí také za připomenutí, že zde je vazba mezi terorismem a eh, eh, trestnou činností. Těžba zlata eh, nejde pouze ku prospěchu vlády, ale také zločineckých skupin. Týká se to také diamantů, také slonoviny a dřeva a to vše přináší samozřejmě výnosy i pro zločinecké skupiny. Etnické napětí panuje také stejně tak jako v Mali. Takže v Burkině Faso je to obdobné jako v centrálním Mali. Musíme tedy dbát i na hranice z hlediska teroristických aktivit. Naš, náš odhad situace, dalšího vývoje situace v letošním roce, pokud nebude dostatek vlastních aktivit Burkiny Faso a pod, dostatečná podpora ze zahraničí, tak hrozí kolaps, zhroucení země a proto probíhá v rámci mandátu e, výcvikových e, jednotek EU. E v ustanovení stávajícího mandátu je zakotvena podpora Burkiny Faso. Není mož- skrze tedy země G5 v Sahelu Myslím si ale, že to není dostačující. Musíme to rozšířit, abychom rozšířili i poradenskou eh, výcvikovou činnost. A určitě jsme se již poučili mnohé z Mali, zejména co je tedy radno dělat. Například otázka výcviku a poradenství, ale také otázka respektu, e, otázka toho, jak jsou organizovány respektované ozbrojené síly e, v Mali a Burkině Faso. Jsou velmi exponované e, jelikož nejsou schopny se bránit, ale také vůči eh, aktivitám protivníkům a eh, nemají dostatečnou strukturu, potřebují mít lepší základny, areály, mm, větší jednotky. Z hlediska co, toho, co můžeme dělat. My máme různé obce. Jedna obce je, pokud členské státy to schválí, rozšířit náš mandát, aby pokrýval i mandát, eh, i Mali a zvažovat, eh, zdali bychom, eh, mohli, zdali bychom tam mohli být přítomní eh, natrvalo, ale záleží samozřejmě na tom, jaký mandát nám členské státy dají. A druhá možnost je tedy operovat v Burkině z Bamaka ale lepší by bylo samozřejmě být tam eh, přítomní eh, přímo a začít tam eh, vlastně výcvikovou a poradenskou činnost přímo. Děkuji vám. Děkuji. A nyní dáme prostor otázkám. Jako první má slovo Arno Danžan z EPP. Děkuji, paní předsedkyně. Je to opravdu temný obraz, ale není to žádné překvapení. Nemůžeme říct, že jsme to nečekali, bohužel. Nemůžeme říct, že jsme nevěděli, že situace je křehká a že hrozí zhoršení. Mrzí mě, že znovu jsme se dostali do takové spirály, kde musíme reagovat. Musíme být reaktivní, protože jsme nebyli proaktivní i přes finanční úsilí, které bylo vynaloženo. Samozřejmě zodpovědnost je na obou stranách, nemůžeme říci, že místní orgány na tom nemají žádný podíl. Mám eh, otázku na Andrua. Mám pocit, že v regionu je takové velké tabu, pokud je o džihadistické skupiny. Mnoho vlád, mnoho místních úřadů v průběhu let diskutovali s džihadistickými skupinami, aby je udrželi mimo svou zemi. Burkina Faso měla takovouto politiku za bývalého prezidenta. Ty důvody byly složité, ale cílem bylo zachovat stabilitu s tím, že by se nastolil nějaký modus vivendi s určitými skupinami. Já bych chtěl vědět, jestli to zhoršení situace v Burkina Faso souvisí také s tím vnitřním přerozdělením politických sil. To je tedy první otázka. Ale nelze minimalizovat eh, tu odhodlanost džihadistických skupin, protože tyto skupiny, i když eh, někdy často eh, mají styky s bandity a s nelegálními obchodníky, tak jsou to skupiny, které mají strategické odhodlání destabilizovat určité země, objevit se v určitých regionech, začít tam působit. Takže to by mě zajímalo, jak to vypadá. Byly to takové zkomplikované vztahy, které se mohly ještě zhoršit přerozdělením politických sil. Děkuji za SD. Děkuji, paní předsedkyně. Pro mne je vždycky velmi dojemné, když se hovoří v situaci o Burkina Faso a v Sahelu obecně, nejen protože jsem odtamtud, ale protože si uvědomuji ten rozsah. Děkuji panu Danžánovi za jeho návrh. My jsme předložili pozměňovací návrh, eh, který byl začleněn, takže za tomu děkuji. A budu pokračovat eh, v angličtině, protože moje politická frakce není anglof, tedy frankofoní. Mám zde dvě otázky. Má první otázka je na paní Markusen. Vy jste říkala, že máme 600 tisíc vnitřně přesídlených osob a že je to velmi mnoho pro zemi, jako je Burkina Faso. Mě by zajímalo, co tím myslíte, jaký je rozdíl. Možná to může být pouze, jak se s tím problémem dá zacházet. A hovořila jste taky o dopadu chudoby. Mě by zajímalo, zda se s námi o to můžete podělit. Byl tam nějaký vývoj v dopadu chudoby, protože v té oblasti vždycky bylo hodně chudoby, hodně sucha, i když ještě nebyla ta situace tak eh, komplikovaná. Máte nějaká data, která ukazují, že je zde vzájemný vztah? A jak ten vývoj vypadal? A pak mám druhou otázku pro pana generála. Vy jste hovořil o ponaučeních eh, ze situace v Mali. Já bych na úvod řekla, že z mé zkušenosti musím říci, že francouzi byli v Mali velmi osamoceni. A když diskutujeme i s lidmi tady v tomto parlamentu o situaci v Sahelu nebo v Burkina Faso, tak jsem dokonce slyšela skupinu studentů, kteří zde byli minulý týden a jeden se mě zeptal, že je to takový pokus eh, ovládat eh, tuto zemi znovu, když se tam snažíme něco dělat, eh, že je to takový takový patronalismus z naší strany. Měli bychom se opravdu přestat stydět za to, že něco děláme. My musíme něco dělat. Lidé potřebují podporu. Je třeba je zachránit před touto situací. Burkina Faso byla sekulární zemí, to je velmi zajímavé, že teď jsou tam džihadistické skupiny a kolega Danžan říká, že je to tabu a to není jenom tam, je to i tady v Evropě. Je tabu hovořit o džihadistických skupinách, ale když neoznačujeme věci pravými jmény, říkal to Camus, když ty věci nenazveme pravým jménem, tak je nikdy nevyřešíme, takže buďme prosím upřímní. Moje otázka je, když říkáte, že se můžeme poučit z věcí v Mali, které můžeme implementovat, hovoříte také o nárůstu příjmu z těžby zlata, které používá na jedné straně vláda, ale na druhé straně i teroristé, takže můžete se k tomu vyjádřit. A některé společnosti, které pracují eh, v důlní oblasti, také uh, Eh, přinášejí do rozpočtu spoustu peněz. Je to velká část toho rozpočtu, když se na to podíváte. Takže jak dosáhnout rovnováhy a jak konkrétně implementovat opatření i v Nigeru, protože není snadné zabránit tomu, aby se v těch důlních oblastech eh, to nebylo spojeno s nebezpečím. A potom další věci se týkají žen, protože víme, co džihadisté dělají eh, s ženami. Viděli jsme to třeba v Iráku, viděli jsme zkušenosti jezíckých žen, viděli jsme to v Sýrii. Tady to ještě není tak hrozné, ale pozorovali jste něco v terénu ohledně žen. Děkuji. Merci uh, pour le group... Děkuji za frakci Renew Europe Petras Austrievičius. Thank you, chair. Děkuji, paní předsedkyně ze všech těch informací, které toto zazněly, že ta tendence k destabilizaci jasně narůstá. 2019 byl téměř vrcholem, co se týká útoku, počtu úmrtí, eh, regionů, které zabrali nejrůznější milice a tak dále. A já v tuto chvíli nevidím žádnou protisměrnou tendenci, jakýkoliv pokles. Tedy pro mě je úplně jasné, logické, když eh, Burkina Faso žádá o vojenskou podporu, tak je to vlastně reakce na tu vývojovou tendenci. A zase to tady jasně zaznělo i od pana Polkinena. Pokud eh, tedy nepřijdeme včas, tak můžeme být součástí tohoto nešťastného vývoje. A za rok si možná vyslechneme ještě horší čísla. A ještě se dozvíme o daleko více různých událostech Burkina Faso. Pokud nemůžeme se prosadit vojenskou akcí, tak jaká je alternativa? Budeme tady předčítat ty statistiky nebo učiníme včas nějakou akci a přijdeme s nějakým reálním rozhodnutím, které možná v tuto chvíli je na výsost potřebné. Potřebujeme podporu pro vládu Burkina Faso, pro její lid, a potřebujeme možná víc než prohlášení a politické statementy. Musíme něco udělat a když ne, tak jaké to má alternativy? Děkuji. Pan Gáler za stranu lidovou. Děkuji. Z toho popisu situace a z toho, co říkal náš host přes Telemost, tak bych se zeptal, zda je to obecně tendence hroutících se obecných vlád a zpráv. Předpokládám, že ta situace je složitá a jakou část země ta tamní vláda reálně spravuje. Dochází k vyplácení platů třeba i v těch odlehlejších oblastech nebo dochází k obecné dezintegraci státu nebo jsme od toho ještě vzdáleni a je tam něco, co by se dalo budovat, pokud politická vůle by tam k tomu byla, pokud by k tomu byly i potřebné zdroje, tak jak v té obecné administrativy státu je tam vůbec na místě nějaká podpůrná přítomnost z naší strany od evropských zemí nebo evropských institucí a to všechno s cílem zatlačit a potlačit všechny ty džihadisty. Co by k tomu všechno bylo potřeba? Jaké zdroje? A pokud eh, nemáme jasno v tom, jak to udělat, jak ty struktury eliminovat, pokud nehovoříme jasně o tom, co je potřeba, tak pak eh, vlastně se nedopracujeme k žádným výsledkům, jak řekli předchozí kolegové. Můžeme pokračovat v tom, že budeme popisovat situaci, nebudeme mít dost odvahy a odhodlání, proč tam uh, poslat nějaké jednotky do Burkina Faso, ono to nikdy není populární, necháme tedy věci, ať se dějou a ať někdo jiný převezme kontrolu. No to přece nemůže být reakce. Nejdřív musíme eh, zjistit, eh, kolik států v Burkina Faso ještě vůbec existuje a pak se o tyto informace nějak opřít. Děkuji. Puro SND Sven Mixer. Sven Mixel za SAD. Děkuji, paní předsedkyně. Já se budu ptát v podstatě téměř na podobné věci. Máme tady tu situaci stávající trendy, zhroucenou státní zprávu, postup džihadistů, teroristů a jiných zločinců. A pak diskutujeme také o mm, potenciální nové misi CSDP v rámci společné bezpečnostní obrané politiky. To opravdu nevypadá, že je proporcionální, úměrné těm výzvám tam. Tedy otázka, jak jste optimistický, i kdybychom se rozhodli rozmístit tam novou misi, tak eh, zda by skutečně mohlo dojít k nějakému zvrácení té zhoršující se situace, jaká je tam ta socioekonomická situace v dané zemi a toto chvíli je těžké si představit, že by se podařilo ten vývojový trend zvrátit, tak bych se zeptal, o, o, o jaké velikosti, mm, o jakém rozsahu vůbec hovoříme, co by bylo potřeba udělat, jaký rozsah by ta operace tedy měla mít, abychom dosahli toho, čeho dosáhnout chceme. Děkuji. Děkuji. Navrhuji, abychom teď dali slovo každému z našich řečníků. Možná začneme odzadu a dáme nejdříve slovo panu generálu Pulkinenovi, potom paní Markusen a nakonec panu Lebovičovi. Děkuji, paní předsedkyně. Excellent, excellent questions. No to byly vynikající vynikající otázky, které si asi vyžadují rozsáhlé odpovědi. Já Samozřejmě, že je tady jasné propojení mezi aktivitami těch islamistických skupin a kriminálních skupin. Není to žádná spekulace, víme, že ty kontakty do jisté míry, do značné míry existují a existuje to celé té středoafrické oblasti v Mali. Může to znít spekulativně, ale je to jeden z možných důvodů o nezhoršující se situace. Džihadisté skutečně expandují velice rychle a mají výnosy z těch ekonomických aktivit. Otázka, co můžeme udělat a jak můžeme podpořit vládu Burkina Faso a bezpečnostní síly této země. Pokud eh, se podíváme na náš eh, mandát, tak to je neexekutivní, což znamená, že se trváváme na té výcvikové straně. Jsme v konzultačním postavení a nepodílíme se přímo na nějakých operativních krocích. To činí místní orgány. To je eh, rozdíl mezi exekutivním a jiným mandátem. My samozřejmě víme z malijské strany, co je třeba učinit a je třeba se zdůraznit na tu výcvikovou misi, co dělá Barkan, co dělají Spojené národy. Musíme se tedy propracovávat k té struktuře a musíme pomáhat hostitelské zemi, aby rozvíjela své vlastní struktury. Ty jsou v tuto chvíli příliš roztříštěné a, a bojují tedy s džihadisty na všech stranách. Je to proces, který možná nereaguje dostatečně rychle na postup té krize. Ale to, co jste říkali, Svene, to je velmi relevantní. Ta otázka v podstatě zní, co může dělat EU. EU může udělat docela dost, ale protože se musíme shodnout, takže Mm, uvidíme, zda tady bude něco, co bude vedeno nějakou koalicí. Já v tuto chvíli nemám žádné další informace, ale samozřejmě pokud můžeme něco udělat, abychom zabránili kolapsu vlády, tak bychom se vyhli té situaci, která nastala v Mali před neselými deseti lety. V podstatě Francie zachránila tenkrát ten tamní stát. Já nevím, zda k tomu dojde, doufejme, že nedojde, ale máme prostředky, máme právní prostředky, můžeme vojensky interventovat a tak dále. To všechno můžeme využít, ale myslím si, že klíčové pro eh, nás by byla připravenost vlády Burkiny Faso takovou pomoc přijmout. To je první, tak říkajíc, překážka, kterou musíme překonat. Způsob, eh, jakým EU k tomu přistupuje, když poskytujeme ty takzvané soft elements, tak eh, to by mohlo možná usnadnit eh, přijetí nějakého vojenského kontingentu a tak dále. To vyloučit nemůžeme, ale je to nadmíru komplexní situace a souhlasím s vámi všemi, že musíme činit víc, i co se týká zajištění bezpečnosti a teď by reakce EU měla se týkat i bilaterální podpory Burkiny Faso. Děkuji vám. Děkuji. Teď paní Markusen, prosím. Děkuji. Eh, otázka, zda je tady eh, stále dialog mezi ozbrojenými skupinami a vládou. Prezident Kaore řekl, že on nechce spolupracovat stejně jako předchozí prezident, ale uh, Musím říct, že krom toho my samozřejmě podporujeme mediátorské aktivity, tedy některé, něco se tam děje, něco tam probíhá, ale na nejvyšší politické úrovni je to kaborého pozice z mnoha různých důvodů. Teď je těch 600 tisíc vnitřně vysídlených osob a co to znamená, na to jste se ptali. Já chápu, že Burkina Faso je vám blízká, máte tam eh, příbuzné a těch 600 tisíc lidí, ano, to určitě hraje eh, roli, když máte 18 milionů lidí v Burkina Faso a když vidíte tu humanitární akci EU, ta narůstá v tomto regionu, ale ty vnitřně vysídlení lidé žijí u svých příbuzných, ale samozřejmě mnozí jsou ve svízelné situaci. Máme mm, jasné propojení mezi chudobou a válečnými aktivitami. To platí i pro tuto aktivitu. Nemáme přesné údaje o HDP ale když se podíváme na údaje, které máme, tak to prostě určitě má zásadní dopad z mnoha různých důvodů. Zda dochází k hroucení, zda kolabuje vláda, státní zpráva. Za prvé, my jsme analyzovali, jaká je a má být role EU pro mnohé z těchto zemí, kdybychom neměli robustní podporu ze strany EU pro tyto země, tak eh, by tyto země, no musím říct, asi hrajeme důležitou roli v zajištění toho, aby na místě byly nějaké fungující systémy. Ale jaký byl výsledek SPO? to prohlásili šéfové vlád a států v daném regionu, tak ta situace se vymyká kontrole. Je to tedy opravdu vážné. Co se má udělat? My se snažíme to udělat spoustu iniciativ, které jsem tady nastínila, tak náš hlavní důraz od té konference do 26. března do konference tady v Bruselu. My budeme intenzivně pracovat na té analýze potřeb, abychom mohli indikovat, kde pro které země můžeme co udělat, jak z toho pohledu obrany a stability, tak i stabilizace. Hovoříme o regionech, o sektorech, hovoříme o jednotlivých aktivitách. To se v tuto chvíli snažíme udělat ze strany EU. Jak mnozí z vás řekli, by, měli bychom eh, se tomu dál věnovat. Je to v podstatě jeden z hlavních úkolů Výboru pro zahraniční záležitosti tohoto parlamentu. Evropská unie by měla být připravena v tom pokračovat. Děkuji. Děkuji a nyní pan Lebovič. Tady je řada otázek, na které bych rád reagoval. Nejdříve pan Danžan se ptal na přerozložení politických sil a dopad na bezpečnostní situaci. Burkina Faso není jediná země, kde došlo k takovýmto dohodám s džaristickými skupinami. Tak to vypadalo za prezidenta Turého i v Mali. A určitě v Burkina Faso politická situace a propad ve vojenské hierarchii a také nedostatky ve spravodajských službách. To všechno mělo dopad. Mělo to dopad na to, že bylo čím dál těžší reagovat na džihadistické skupiny. Ale musím také říci, že lidé, s nimiž Burkina Faso jednala v roce 2012 a 2013, to už nejsou tež, titíž lidé, kteří jsou tam teď. Takže určitě to bylo tedy za podpory lidí, eh, s nimiž Burkina Faso jednala, ale nebyly to vždy titíž lidé, ty též sítě, ty též skupiny. Takže Došlo tam také k průniku do spravodajských služeb a ten pohyb eh, tedy eh, v armádě, byl tam puč a protipuč, to si jistě sehrálo roli v Burkina Faso, ale ty dohody, které tam byly, nikdy nechránili plně Burkina Faso. Stejně jako Mali, situace se zhoršovala a džihadistické skupiny se prosazovaly, i když měly tajné dohody eh, s některými důstojníky z armády a s někým ve vládě. Takže ne vždycky byly tyto, nebo ne úplně byly tyto země chráněny před působením džihadistických skupin, které měly prospěch ze situace toho zmatku. Ale Nemyslím si, že RSP se na tomto začal vzmáhat. Já si myslím, že některé zprávy prostě jasně svědčí o tom, že někteří z této skupiny pouze chtěly získat nezávislost nebo větší vliv. Ta situace je ovšem mnohem složitější. A myslím si, že je to také trošku historická otázka. Můžeme debatovat o tom, co se stalo, co mělo největší dopad. A pokud jde o vojenské vedení v oblasti, já si myslím, že to, co se tam stalo, to není jenom eh, selhání vlád a tam ty džihadistické skupiny skutečně ukázaly, že v mnoha částech tohoto území nějaká zpráva skutečně chyběla. Takže když hovoříme o přítomnosti státu nebo o obnově eh, státu, tak eh, vlastně nehovoříme jenom o tom, že se snažíme vrátit eh, působnost státu na určitá území, ale podívat se na to, jaký stát to vlastně bude, protože ten stát byl slabý a často ty slabiny tam byly mnohem dříve, než začalo to násilí. A právě kvůli tomu, kvůli těm slabinám, byly určité oblasti násilí vystaveny více. A to je důležitá věc, kterou musíme mít na paměti. A pak je zde také eh, potenciální zapojení mezinárodního společenství. Podíváme se pouze tedy na EU. Myslím si, že jejich zapojení může být velmi důležité. Make it happen in practice. I was that in Burkina Faso in particular. Dále už pokračujeme anglicky, protože tlumočníci skončili svou pracovní dobu. Děkujeme za pochopení